Bom dia. Toda... Dobrý den, zdravím vás všechny. Dnes tedy budeme pokračovat v našem eh, zasedání. Máme hodně bodů na programu, takže bychom se do toho měli pustit. A jako první bod tady máme modernizace zadávání veřejných zakázek. Navrhovatelkou pro toto stanovisko je G. Gerling. Hlavním eh, výborem je výbor IMCO a zpravodajkou tam je Heide Rühle. A já bych chtěl poprosit paní Gerling, aby nám přednesla úvod do svého stanoviska. Thank you, Madam Chairman. Uh... Děkuji. První věc, kterou asi potřeba říci o tomto stanovisko, nevím, jestli někdo z vás to zelenou knihu, ale v té zelené knize se velmi obtížně eh, hledá cokoliv o zaměstnanosti, takže tady u toho stanoviska otázka eh, jde o to, jak najít něco, co je relevantní pro aspekty zaměstnanosti. Tak, aby bylo možné vyjádřit nějaké stanovisko k těm eh, eh, záležitostem souvisejícím se zaměstnanosti. Takže mi dovolte popsat logiku mého uvažování. Podle mě je důležité si uvědomit, že v zelené knize se říká, že Hlavní cíl je zvýšit efektivnost veřejných výdajů. A další věc, která je pro nás důležitá na tomto výboru, je to, že přeshraniční veřejné zakázky nejsou až tak četné jako soukromé přeshraniční zakázky a s tím bychom měli něco dělat a snažit se pochopit, proč tomu tak je. A v reakci na tu zelenou knihu komise doufám, že se nám to podaří. Teď mi tedy dovolte Poznám k obsahu. Já vám uznávám důležitost. Eh, GPA. GPA je dohoda o veřejných zakázkách v rámci Světové obchodní organizace, což je v podstatě v současnosti jediný závazný dokument, který zavazuje všechny vlády k jednotným pravidlům pro veřejné zakázky. Je to takový eh, jediný dokument, který obsahuje nějaké eh, instrukce. Je to eh, mnohostraná smlouva, kterou řídí Eh, výbor pro veřejné zakázky v rámci Světové obchodní organizace a Evropská unie je jednou z těch smluvních stran. Takže my máme práva a povinnosti vyplývající z této mezinárodní smlouvy a měli bychom zajistit její dodržování. Nicméně tady se eh, zavádí zásada, eh, že je potřeba by účelně využívat veřejné prostředky a dbát na společenské hodnoty, lepšovat eh, pracovní příležitosti a tak dále. A podle mě tady eh, leží to jádro celé věci, protože jde o to, jak zajistit co největší společenskou hodnotu zaměstnaneckých příležitostí, ale ne na úkor toho, aby došlo ke snížení konkurenceschopnosti a efektivity eh, vynaložených prostředků. A to bude obtížné a já vím, eh, že už se to mnohokrát nepovedlo v minulosti. Co tedy považujeme za ty společenské výhody nebo společenský prospěch? Je to v podstatě poskytnutí zaměstnanosti všem osobám bez ohledu na jejich různé handicapy, že to věk, eh, postižení nebo jakékoliv eh, jiné znevýhodnění. Zatímco je potřeba říct, že já souhlasím s tímto cílem, tak si musíme eh, dát pozor na to, abych to nevedlo k hostejnosti nebo nečinnosti. protože už jsme eh, přijali tolik eh, regulací na, pro veřejné zakázky, že si soukromý sektor myslí, že se ho to vůbec eh, netýká a my bychom chtěli, aby pravidla byla jednoduchá, platila jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. U odstavce 4 jsem uvedla, že je potřeba zajistit, aby dovednosti a mm, vzdělávání odpovídaly podmínkám na pracovním trhu. Máme problém s tím, jak zvýšit kvalifikovanost pracovní síly v Evropě, takže to by je potřeba uznat a já si myslím, že toto je místo, kde bychom mohli tento názor eh, vyjádřit. Také jde o malé a střední velké podniky, to slycháme často. Mnohokrát denně a já si myslím, že tady máme příležitost, jak zajistit, aby malé a střední podniky byly uznávány eh, pro mm, účely veřejných zakázek. Dále lze o zjednodušování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. A samozřejmě my asi eh, pro nás to asi není úplně nejhlavnější část této zprávy, ale i tak si myslím, že bychom měli IMKU dát najevo, že nám o to jde. Protože rozhodně nechceme, aby z pohledu zaměstnanců vzniklo něco, co je velmi složitého. Chceme, aby to všechno bylo co nejjednodušší. To, je tedy, eh, to jsou tedy hlavní body mé zprávy. Chtěla jsem, aby to bylo co nejjednodušší a samozřejmě vám ráda odpovím na vaše otázky. Děkuji vám. Paní eh, Gerling, eh, máme dvě žádosti o slovo. Paní Tana a potom pan Koferaty. Děkuji. Děkuji za to předložení tohoto návrhu. Myslím si, že je to dobrý základ našeho stanoviska. V IMKU to má na starosti Heide Rille za zelené a já jsem spokojená s její eh, eh, prací, ale naším úkolem na tomto výboru je zaměřit se na aspekty souvisejícími s zaměstnaností a eh, Víme, že veřejné zakázky představují 17 našeho HDP, takže to by mohlo mít velký vliv na zaměstnanost a sociální inkluzi. Měli bychom také poukázat na to, co přesně je to. Jsou ty sociální aspekty, které se u veřejných zakázek mají podporovat. A já bych si dovolila právě k tomu něco říci. U zboží, aby šlo například o to, jak zohlednit způsob výroby, například fair trade. A co se týče služeb, Tady panuje právní nejistota ohledně eh, ustanovení o například pracovních podmínkách, eh, povinnosti vzdělávat nebo školit zaměstnance. Kromě toho vznikla řada sporů u nás a určitě také jinde, o tom, co je vlastně možné, jestli se v tomto případě hovořit o e, narušování hospodářské soutěže, jestli je možné eh, v těch smlouvách, eh, které jsou uzavírány pro veřejné zakázky, možné stanovovat nějaké podmínky, například vzdělávání mladých lidí a tak dále. To je důvod, který často zaměstnatelům brání tyto věci zohledňovat. Také jde o to, jak zacílit na zvláštní eh, kategorie, které jsou vyloučeny z pracovního trhu, ať už jsou to dlouhodobě nezaměstnaní eh, osoby s postižením. To by měly být cílové skupiny a to o tom se zmiňuje také výbor regionu, což je podle mě velmi zajímavé. Dále bych se chtěla zmínit o klasifikaci a o ústupcích. Protože tady, pardon, jsou to koncese. A další věc eh, souvisí s inovacemi. To je naprostý základ pro vytváření pracovních příležitostí a pro plnění cílů ze strategie do roku 2020, ale také cílů v oblasti inovací. A právě podpora inovací ve veřejných zakázkách je k tomu klíčem. A potom jde o flexibilitu, zjednodušování, což je také jedna z priorit pro zelené. Tolik je Tolik tedy výchozí bod. Musím se omluvit, protože musím odejít. Nechci být nezvořila, ale eh, jinak to nejde. Muito obrigada. Děkuji. Oh. Palavra, por favor. A teď pan Koferati. Grazie, vi riassumo. Děkuji. Eh, rád bych eh, schrnul eh, stanovisko Stevena Hughesa mé politické skupiny, protože on je teď na misi, takže tady s námi dnes nemůže být. Doufám tedy, že se mi podaří eh, správně předat jeho myšlenky. My tady samozřejmě hovoříme o velice choulostivé a důležité záležitosti, protože se to vztahuje na budoucnost Evropy. Jak eh, bylo řečeno v zelené eh, knize komise, eh, je tedy naděje, že tyto veřejné zakázky by se mohly stát velice užitečným nástrojem k tomu, aby bylo možno dostat cílům strategie 2020. Ale za tím účelem musí být nejprve splněno několik podmínek a komise zelené knize tyto podmínky uvádí. Zejména je pro nás důležité toto. Za prvé, obsah veřejných zakázek, protože mělo by to vést k podpoře slušných pracovních podmínek s ohledem na normy Mezinárodní organizace práce. To je naprosto důležité jediný, jako to musí být vlastně jediný referenční bod, který mohl být eh, ještě eh, více závazný, pokud by umluva 94 eh, byla ratifikována. Neboli obsah konkrétních činností v souvislosti s veřejnými zakázkami musí vést k tomu, aby se všeobecně respektovala pracovní práva, práva pracujících a byly nastoleny správné pracovní podmínky ohledně kvality práce. Pak je zde také další důležitá věc. Totiž, že eh, některá dosud uplatňovaná pravidla by se měla revidovat. A především mám na zřeteli udělování kontraktu na základě nejnižší ceny, protože v posledních několika letech eh, jsme viděli, že nejnižší cena je také spojená eh, s trvalým porušováním podmínek eh, těch, kterých se to týká. Takže nejnižší ceny se často dosahují tím, že se neplatí patřičné peníze, odstraňují se jiná práva, nezajišťuje se sociální ochrana. Tudíž je velice důležité, abychom eh, přihlédli k tomu, že by neměly být udělovány zakázky pouze na základě nejnižší ceny. A za třetí, hovoříme tady o eh, nejvýhodnější nabídce z ekonomického hlediska. Ale má se tak stát, pak eh, Musíme také podporovat vztah s veřejností v tomto smyslu, nejenom se soukromým sektorem, eh, protože eh, veřejno-soukromé uspořádání velice často vedlo k porušováním práv, zatímco pokud je to vázáno na veřejnost, pak to vede velice často k daleko lepšímu fungování a to tak, aby bylo možné zajistit správné plnění podmínek, což, jak už jsem řekl, je pro nás mimořádně důležité. Bude třeba také zavést nová kritéria, aby se zajistila kvalita eh, kontraktu. Budou tady muset být váž, eh, závazné podmínky umožňující dodržování práv pracujících. Je třeba také samozřejmě respektovat ekologické parametry neboli udržitelnost musí se stát jedním z nejdůležitějších kritérií v politice veřejných zakázek. A čím větší flexibilita bude zabudována do tohoto procesu, tím, čím, tím více to bude eh, aktivovat také činnost v periferních oblastech, což bude také velice dobré. Ale pokud jde o e, stanovení kritérií pro nabídky, pak samozřejmě flexibilita je dobrá, ale pouze v tom případě, že budou dodrženy všechny podmínky, o kterých jsem hovořil předtím. E, hovoříme-li o veřejných zakázkách, musíme myslet na dvě věci ještě. Za prvé, při hodnocení eh, musíme také brát v úvahu čas. A za druhé, ten celý řetězec odpovědností eh, je tady důležitý, protože samozřejmě je to spojeno i se subdodavateli. Když hovoříme o velkých zakázkách, velkých nabídkách, tak je úplně eh, samozřejmé, že tam vlastně vždycky budou subdodavatelné. Děkuji slovo dostává pan Reusman, Kreuzmann, Prosím rychle. Děkuji, já se to pokusím dohnat, eh, protože můj kolega mluvil hodně dlouho, takže já to dělám velmi stručně. To stanovisko k modernizaci veřejných zakázek je velmi dobré. Hlavní úhelný kámen je konkurence, transparentnost, eh, a nediskriminace a na základě těchto zásad eh, je možné zajistit efektivní zacházení s prostředky daňových poplatníků. A to také tam, kde eh, se uplatňují eh, politická kritéria při zadávání. Já vítám také, že paní zpravodajka požaduje zjednodušení pravidel a chce podpořit sociální aspekty a inovace. Tím se dostávám k také k eh, aspektu diskriminace, ta by eh, měla být eh, vyloučena. Je také možnost uplatňovat určité sociální, sociální kritéria na to, to se příliš zatím neuplatňuje a proto je potřeba zajistit tady právní jistotu. Přitom je potřeba zamezit tomu, aby docházelo ke eh, k omezování hospodářské soutěže, podpora inovací je věc, která by měla být eh, připuštěna bez jakýchkoliv eh, dodatečných podmínek, protože tak se podaří nalézt různá inovativní řešení při plnění úkolů ve veřejném sektoru. Dále jde o to, aby nevzniklo dotečné administrativní břemeno, například aby eh, vznikl nějaký složitý způsob certifikace nebo akreditace. Hovoříme tady pořád o postavení malých a středních podniků a velmi často zapomínáme, že ty právě jsou v obtížnějším postavení eh, u veřejných zakázek. A včera proběhlo slyšení o elektronickém zadávání zakázek. A tady jsou Portugalci ve vedení, mají asi 74% eh, toho celého objemu zakázek a ušetřili asi 60% eh, administrativních nákladů spojených s zakázkami. A to mi přijde jako velmi dobré řešení, které by se mělo rozšířit do celé Evropy. Muito obrigado. Děkuji vám. A slovo dostane pan Falber s tím, že ho vyzývám, aby hovořil stručně vzhledem k časovému omezení. Já bych chtěl v souvislosti s veřejnými zakázkami upozornit na jednu důležitou věc a to je korupce při zadávání veřejných zakázek, která dosahuje v některých zemích astronomických rozměrů, konkrétně v České republice. Zhruba 10 při zadávání veřejné zakázky padne na úplatky a provize. Pokud se bude něco přijímat, tak by se nemělo myslet jenom na to, o čem tady byla řeč, ale také na to, aby se korupci zabránilo. Obrigada, não sei. Děkuji vám a já nevím, jestli kolegyně Girling chce ještě něco doplnit na závěr naší debaty. Já vím, že chcete přistoupit k hlasování. Je to stručné stanovisko. Nepochybně budeme mít konstruktivní diskuzi se stínovými zpravodaji. Ale myslím, že, jsem, že tu stojí za zmínku pár věcí. Více než jeden řečník zmínil otázku environmentálních dopadů. Já jsem členkou výboru Envy, který o tom eh, vypracovává samostatné stanovisko, čili musíme je nechat, aby v tom pokračovali. Musíme každopádně být velmi obezřetní a neomezovat to pouze na otázky zaměstnanosti, ale já sice nijak eh, nevylučuje, nepodceňuje otázky eh, životního prostředí, ale řeší se jinde. A pokud je o koncese, tak eh, ty myslím, že spadají rovněž trochu mimo rozsah působnosti této zprávy, ale já to ještě s IMKem překontroluji a případně můžeme přijít s nějakým pozměňovacím návrhem v tomto směru. Pak eh, tu byla řada různých dalších zajímavých bodů. S nimiž já nemohu říct, že ne, s nimi nesouhlasím, ale jediné, co tady zaznělo velmi efektivně na konci, musíme opravdu e, dávat pozor, aby politické body, politické otázky, zvláště když hovoříme o malých a středních podnicích, aby nějakým způsobem nekolidovaly s našimi eh, politickými cíly. Čili to bych, na to bychom se měli dívat jako na jakýsi základní eh, cíl při zvažování pozměňovacích návrhů. Jinak jsem velice, eh, budu velice ráda, ráda budu hovořit se stínovými zpravodaji a jistě dojdeme k něčemu, co bude nakonec přijatelné. Muito obrigada. Então... Děkuji. Takže lhuta pro podávání pozměňovacích eh, návrhů je 23. června, pak hlasování 3, 13. července. A pak to bude předáno komi- výboru IMCO k přijetí 19 září a na plenárním zasedání v říjnu. Tím jsme uzavřeli tuto diskuzi, tuto rozpravu a přejdeme k části hlasování. Doufám, že všichni máte vaše hlasovací karty k elektronickému hlasování. Pakliže tomu tak není, tak mi to prosím dejte vědět. A začali bychom právou Adama Kosy o mobilitě a začlenování osob s postižením a evropské strategie pro pomoc eh, osobám s postižením 2010 až 2020. Myslím, že jsme všichni připraveni a můžeme tudíž přistoupit k hlasování. První odstavec a pozměňovací návrh 56 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel? Schváleno. A je tu ještě další ústní pozměňovací návrh pana zpravodaje. Myslím, že to už je ošetřeno nebo ne? Je to samostatné. Dobrá. V tom případě budeme hlasovat o novém pozměňovacím, uh, ústním pozměňovacím návrhu zpravodajky. Zpravodaj, Kdo je pro, proti? Myslím, že to musíme prověřit elektronicky. Takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. pro 13, proti 1 se zdržel. Schváleno. Padesát pět. Kdo je pro? Proti zdržel se. Schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže tím přistupujeme k dalšímu, to bylo staž, kompromis, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Další odpadají. tím se dostáváme až k odstavci 3. Kompromis B, kde pro, proti, zdržel se. Takže Odstavec 3, kom, eh, kompromis B, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Další odpadají. Dostáváme se až na odstavec 3 s eh, návrhem 3 od FEM pro, proti, zdrželi se Bohužel nedostáváme sluch, eh, zvuk do sluchátek. Eh, Údajně je problém s tlumočením do polštiny. interpretação polaca. Por... Polské tlumočení. Máme, slyšíme polštinu, můžete někdo říct, jestli slyšíte, jestli funguje? Ano, děkuji moc, teď už slyšíme tlumočení do polštiny. Obrigado. Dobrá, takže už je to v pořádku. A tím pádem můžeme pokračovat. A tím pádem znovu začneme. Začneme pozměňovacím návrhem 3 FEM, eh, kde pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 4. Odstavec 4. Kompromis C. Pro. Proti. Drželi se. Schváleno. Další odpadají. Dostáváme se k odstavci 5. Kompromis D pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Další odpadají. Dostáváme se k paragrafu 6. Kompromis eh, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Um, odstavec 6, nový 84 koferaty pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 85 zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní k odstavci 7. Kompromisní návrh F pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tím se dostáváme k novému 7. Pro, proti, zdrželi se schváleno, to byl kompromis G. Odstavec 7 a nový pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 8. Kompromis H pro, proti, zdrželi se Takže postoupíme dál k odstavci 8, 95, Schroeder, Schroeder podle sekretariátu druhá část tohoto návrhu. Čili budeme postupovat pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 8 a nový kompromis I pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 8 a nový zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. A to 80 eh, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. To ověříme. Takže elektronicky o 182. Schroeder. Konec hlasování. Schváleno. Měli jste pravdu. Odtud to tak nevypadalo. Takže 182 schváleno. Teď nový odstavec 8a, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Přecházíme k odstavci 9, kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 9 a nový pro proti zdrželi se. Já myslím, že to je zamítnuto. A můžeme to ještě ověřit. Takže elektronicky 111. Konec hlasování. A je to zamítnuto. Odstavec 10. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis L. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A tím se dostáváme dalšímu odstavci 11 a je to 118. Doplnění, čili kdo je pro 118, pro, proti. Já myslím, že je to zamítnuto, ale ještě to prověříme elektronicky, hlasujeme o 118. Konec hlasování. Schváleno. Teď 11 a 121 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Odstavec 12. Kompromis M pro, proti, zdrželi se. Schváleno. pozměňovací návrh 129, pořád ještě k odstavci 13, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A přecházíme na 14, kompromis N pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tím se dostáváme k odstavci 1436 137, 114a, čili kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Patnáct, 139 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 140 pro, proti, Elektronicky ověříme. Zahajujeme hlasování o 140. Konec hlasování. pro, pro 23 proti, takže podle pravidel se zamítá. Další pozměňovací návrh 140 zpravodaje, 141 zpravodaje pro, proti, schváleno, 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 a nový 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že se to zamítá. A ještě to prověříme elektronicky. 145 hlasujeme. Konec. Takže schváleno. 24 proti 23. 146 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ano, prosím. Děkuji vám. Je tady ústní pozměňovací návrh ke 147. My si myslíme, že je nepřípustný tento ústní pozměňovací návrh a měli bychom hlasovat uh,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 Budeme muset hlasovat tedy v tomto případě o původním textu, jestliže je tedy protest proti tomuto no, no, dalšímu návrhu. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 15. Je to z e, výboru žen. Pozměňovací návrh 147 bez nejprve e, pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se schváleno, takže to byla 147 bez ústního návrhu. Teď tedy přejdeme k eh, pozněvacímu návrhu 11 pro proti zdrželi se schváleno. Odstavec 16, je to kompromis O, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Dále 16 nový, 164 eh, pro, proti, 154, zdrželi se schva, schváleno. 158 společně s ústním pozměňovacím návrhem. A je tady poznámka od zpravodaje, který navrhuje, aby tento odstavec byl až po 31. pro proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 17, 159, zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. 160 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 161 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 162 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 163 a 167 jsou stejné. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 164 společně s ústním pozměvacím návrhem zpravodaje pro, pro proti, zdrželi se, schváleno. 168 ten odpadá a přejdeme eh, k 169. Pardon, 165, opravuje se paní předsedkyně, 165 od Marpa, eh, Mar, Mar, Bicota. Eh, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Eh, je to 165. O té hlasujeme. Přebývá nám jeden poslanec za EPP. Už to bylo opraveno, takže uzavřeme hlasování. Eh, čili je schváleno. 28 pro a 17 bylo proti. Přejdeme teď k 169, protože 166 odpadá. Takže 169, eh, protože 166 opravdu, Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 170, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 172 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, ještě to zopakujeme, aby nebylo pochyb. Zdá se, že někteří pochybují. Tak budeme hlasovat elektronicky 172. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 32 bylo pro, 13 proti. 173 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Myslím si, že tentokrát není pochyb. 174. Od zpravodaje pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Chcete to potvořit, potvrdit? Elektronicky zahajuje hlasování 174. Odstavec 19. Je to pozměňovací návrh eh, zpravodaje. Končím hlasování. Zamítnuto. 25 eh, bylo proti a jenom 20 pro. 175. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 176 odpadá. 177 je to 19. Eh, odstavec A nový, je 177 pozměňovací návrh pro, proti, drželi se, schváleno. Odstavec 20, 178 pro, proti, Ověříme. Zahajuji hlasování 178. Končím hlasování. Dvacet devět pro, sedmnáct proti, schváleno. Odstavec 21, 184 pro, proti. Zdrželi se, schváleno. 185, prosím. 180 ještě asi nebylo. Máte pravdu. Čili neodpadl pozměňovací návrh 180. Děkuji vám, že jste si toho všiml. Čili 180 hlasujeme eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď jste pro 184 pro. A co 181 Aha, zdá se, že budeme se hlasovat. Takže teď mě sekretariát říká, že budeme muset hlasovat 186. Půjdeme tedy rovnou na... Pro? Proti? zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale asi to ověříme. 186 hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Půjdeme dál. Kompromis P, je to odstavec 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čili teď až odstavec 22 no, nový, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 196 s ústním poznacím návrhem pro proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 23, kompromis Q. Spravodaj má slovo. Děkuji a chtěla bych vás pouze upozornit na tuto věc, že Eh, můj kole, moji kolegové. Včera jsme měli eh, tedy eh, v hodinovou diskusi a mohli bychom snad dosáhnout kompromisu. Já bych vám chtěl doporučit, aby moji kolegové z EPP tento kompromis rovněž podpořili. Takže Budeme hlasovat eh, kompromis Q pro, proti, zdrželi se, schváleno. Zbytek odpadá. Až dva, eh, dva, dva, 204. Po, pozměňovací návrh 204 pro. Proti zdrželi se schváleno. Teď zase 3 b kompromis R. Pro, proti, drželi se, schváleno. Zbytek zase odpadá až ke kompromisu S, což je odstavec 24 pro, proti, drželi se, schváleno. Zase to všechno další odpadá a to až na 200, ke 214. 200, 214 pro proti. 214. Hlasujeme o poznací na 214 na stránce 25. Aspoň eh, v mém dokumentu říká paní předsedkyně. 214. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 216 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Aspoň si to myslím. 217, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nebo možná taky ne. Takže ověříme. 217. Elektronické hlasování zahajuje. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 bylo proti a 21 jenom bylo pro. 219. Kdo je pro? No proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 223 Z ústní poznacem nebo zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 25. Pozměvací návrh 224 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 225 eh, je slučitelný pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec. Pardon, na se 226 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 229 pro, proti. Tohle budeme muset ověřit. 229. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 23 pro, 21 proti. Jdeme 231. Pro, proti. Drželi se schváleno. 232 pro, proti, drželi se, schváleno. 233 pro, proti, drželi se, schváleno. 236 je stažen. Odstavec 26 kompromis pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 26, 239. Eh, to je plus k tomu kompromisu. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ale ověříme. 239. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 27 bylo proti a 19 pro. Odstavec 27, kompromis U. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Schváleno. Dvěstě čtyřicet 5 spolu s pos- ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. 28 odstavec a kompromis V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Zbytek odpadá a to až k 250. Je to nový odstavec 28a. Pozměňovací návrh 250 pro, proti, zdrželi se schváleno. 251 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuté. Někdo o tom snad pochybuje, nikoliv? Takže jdeme dál na 225 pro, pro 255. Spolu s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. 256 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 29, kompromis dvojité V. Kdo je pro? proti, drželi se, schváleno. odstavec 29, 262. můžeme od 261 92 stejné. Eh, pro 262, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 263, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 265 s ústním pozměňovací, eh, pardon, 264 pro, proti, zdrželi se, zamít, eh, zamít, schváleno. Takže 260 bylo přijato. Bohužel tlumočení je velmi zpožděné. V některých jazycích je problém s tlumočením. A teď jsme u 265, odstavec 3, 30. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 267. Od eh, pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A nyní 268, tedy ústní pozměňovací návrh zpravodaje, je pro, proti, přijato. 269. Kde pro? Proti? Drželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale věříme to elektronicky, takže hlasujte, prosím. Hlasování eh, je zahájeno. U konce Dvacet tři pro, 23 proti, takže zamítnuto. A teď se dostáváme k 270, kdo pro? Proti, zdrželi se přijatom. 272, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 271, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 273, pro, proti, zdrželi se přijatom. Dvěstě sedmdesát poznámkou zpravodaje, s ústním pozměňovacím návrhem kde pro, proti, drželi se, přijatom. 276. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A teď NV 14. Kde pro? Proti. Držel se. Přijato. Odstavec 31. 277 Pravda je pro, proti, drželi se přijato. 279. Ústní pozvanací návrh zpravodaj, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. NV3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. NV20, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 280, kde pro, proti, drželi se, přijato. 281, kde pro, proti, držel se, přijato. 282, ne pro, proti, drželi se, přijato. 283, pro, proti, drželi se, přijato. 284, pro, proti, drželi se, přijato. 285, pro, proti, drželi se přijato. 286 pro, proti, přijato. 287 pro, proti, zdrželi se přijato. 288 pro, proti, zdrželi se přijato. 289 pro, proti, zdrželi se přijato. 290 a 291 identické, takže společně. Tak ne, omlouvá se paní eh, předsedkyně. Takže zvlášť nejprve 36, 290. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 291. Kompatibilní s předchozím. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A teď to ověříme elektronicky, protože jsou tady pochybnosti, takže ještě jednou 291. Dois contra e 21 um a favor, uh, rejeitada. 293. Eh, eh, Pergunto pode ser em bloco 293, 294, 295, 293, 295, 296 Můžeme o nich všech hlasovat eh, společně, takže kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní se dostáváme k, k odstavci 36, tady už pozorný návrh, zpravodaj, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď se dostáváme k úvodním ustanovením. 17, kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 18, kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Druhý byl přijat, omlouvá se paní předsedkyně za chybu. Teď eh, kompromis eh, X je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní 24. je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Můžeme to ověřit elektronicky. Aberta a votação para a emenda 24. E Fechar a Končím hlasování. 24 pro, 21 proti přijatu. Třicet tři. Odpadá. Teď NVE. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 25 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní kompromis Y. Je to úvodní ustanovení C, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Z, ne pro. Proti, zdrželi se, přijato. Ty následující odpadají, takže se dostáváme k 32. Hodně strany DA, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, přijato. 3, pardon, 46, kde pro, ten odpadá. Podobně i 50. A nyní kompromis AA, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní přicházíme přímo k NVF. Ne pro, proti, zdrželi se zamítnuto, podle mě. Eh, chcete to ověřit? Tak dobře, ověříme elektronicky. Takže můžete hlasovat. Jsme u NVF. 20 pro, 24 proti, jeden se zdržel. Takže zamítnuto. A teď jsme u kompromisu BB, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Teď 41, eh, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 42, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Teď je ústní povací návrh zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 43, kdo je pro, proti, přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 45, kde to je kompatibilní, kde je pro, proti, zdrželi se. Nebylo to úplně jasné u 45. -ky. Budeme hlasovat elektronicky o 45. -ce. Eh, to eh, ustanovení H. Eh, hlasování končí. 27 pro, 17 proti, takže přijato. A nyní se dostáváme k NVI, tady ústní pozice na zpravodaj, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 47, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 48, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 49, kde pro, proti, přijato. 51, proti, přijato, 53 pro, proti, zdrželi přijato, 52 pro, ne, 52 odpadá, říká paní předsedkyně, protože 53 bylo schválena, takže jsme u pety 1, jde pro, proti, zdrželi se, přijato, pety 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, a nyní citace Envy. Cit 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Jedna a dva jsou totožné. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Envicit 1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 Nechcete to ověřit. Výborně, takže přijato. Číslo 7 a 8, ty jsou totožné. Kdo je pro? Proti. Přijato. 9. Pro. Proti. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Citace 11. Ústní pomocí návrh zpravodaj jde pro proti, takže se přijato. Desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 13, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 11 a 12, totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 14 a 15, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 16 pro, proti, zdrželi se. Přijato. sekretariat mi říká, že o zbytku můžeme hlasovat eh, najednou, tedy o těch dvou nasledujících ústních povacích návrhích. Je to tedy citace 17a, nový a 17a a to až do konce toho ústního pozvacího návrhu pana zpravodaje, takže to pokračuje až do NV8. Pro proti přijato. Teď se dostáváme k k 17. Envicit 7. Envy tedy, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A teď Envy. N28, kde pro, proti, zdrželi se přijato. N211, kde pro, proti, zdrželi se přijato. N212, kde pro, proti, zdrželi se přijato. N213, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat o celém eh, návrhu a sice elektronicky, takže prosím hlasujte. Čtyřicet hlasovalo. Hlasovali všichni, kdo chtěli. Hlasování končí. 42 pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování. Takže zpráva byla přijata. A já eh, gratuluji panu zpravodajovi. A nyní přejdeme k hlasování o zprávě pana Unguranu, jde o podporu volného pracovníků v Evropské unii. Eh, jsou všichni připraveni? Takže 26 odstavec, to je jedna nový pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale ověříme elektronicky. Vše adaptace encerrada. Foi rejeitado. končí. A, a je to zamítnuto. Libe 9, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 27, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis A, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Další odpadá, teď FEM 17, bude pro, proti, drželi se přijato. 29, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Libe 5, kde pro, proti Zamítnuto 31 pro, proti, zdrželi se. Přijato. FEM 12, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. FEM 18, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 32, kde pro, proti, drželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, říká paní předsedkyně. Libe 6, kde pro? Ještě jednou, Libe 6, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Pem 16, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato číslo 33 na dvě části. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. FEM 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. PEM 14, kdo je pro, proti, zdrželi se Přijato. 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Nejsem si jistá výsledkem, takže to ověřím elektronicky, takže jsme u 38. Hlasujte prosím elektronicky. Hlasování končí. 19 pro 23 proti zamítnuto. Libe 15 na dvě části. První část Eh, omlouvám se, paní předsedkyně, není to na dvě části. Je to uspozňovací návrh. Kdo je pro? Libe 15. Proti? Zdrželi se. Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. M4, kdo je pro, P eh, proti. E, nebylo to úplně jasné, takže ještě jednou. M4, kdo je pro? Teď už to je jasnější. Proti, takže se přijato. 40, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Libe 10, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. E, eh, 41 pro, proti, zdrželi se přijato. 42 na dvě části, nejprve první část, pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FEM 5, i tady to na dvě části, nejprve první část, kde pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43, kde pro, odpadá, pardon, takže eh, odstavec 8, kompromis B, kde pro, proti, přijato. 48, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 49, pro, proti, zdrželi se, přijato. 50, kde pro, proti, přijato. Kompromis C, je pro, proti, zdrželi se, přijato. 53, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 55, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pardon, přijato, omlouvám se paní předsedkyně. Chcete ověřit? Já si myslím, že to bylo jasně přijato, že 56 bylo přijato. pro, proti, drželi se přijato. Libe 1 na dvě části. První část, kde pro, proti, 60 přijato. Druhá část, jde pro, proti, zdrželi se. Není to úplně jasné, takže to ověříme elektronicky. Mm. Takže druhá část pozměňovacího návrhu 1 Libe, zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Tady vidíme, že to je 18.21. Dva se zdrželi hlasování. Návrh byl fan. pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 58 vedou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část 58 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. 61. část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 61 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A myslím, že 62 bylo schváleno. Ale pro jistotu ověříme 62. Zajeme hlasování k 62. Konec hlasování. 39 pro, jeden proti, je to jasné. Dvanáct libe, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Takže teď budeme ještě ověřovat tu druhou část. Zahajuji hlasování, konec hlasování. 26, 25 proti 17, takže schváleno. 13 od Libe. Libe 13 pro, proti. Musíme to ověřit. Nevidím tady přesně tu linii mezi politickými skupinami, takže hlasujeme od 13 eh, od Libe. Konec hlasování. Dvacet pět pro 16 proti schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se schváleno, 64 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 66 pro, proti, drželi se, zamítá se. A dál 67. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 68 pro, proti, zdrželi se schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis D pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Libe 25 pro, proti, proti, je to 25 libe. Pokud jsou pochybnosti, tak to samozřejmě prověříme. Libe 25. Zahajuji hlasování. 25 libe. Konec hlasování. Konec hlasování. 13 pro, 25 proti zamítá se. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 74 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 76 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 77 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, myslím. Nebo ne? Takže nejsem si jista. Tudíž to prověříme elektronicky. Konec hlasování. Schváleno. 78. To odpadá. 79 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 80 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Musíme to ověřit. Takže kdo 80 80 zahajuje hlasování. Konec hlasování. 80. Konec hlasování zamítnuto 23 hlasy proti 18. 81, 82, ty jsou identické, společně pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Ústní návrh zpravodaje k 14. odstavci. Je to ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 84 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Libe 16, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Ne, schváleno. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Je to schváleno, je to přijeto. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, přijeto. FAM 11 pro, proti, Já myslím, že zamítá se. 85 pro. Chcete to ještě ověřit tu FAM 11? Dobře, zahajuji hlasování k 11. 11. výboru, že pro ženského výboru. Konec hlasování. 15 eh, pro 27, proti zamítá se. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 86 podpadá přijetí jiného návrhu, kompromisu C konkrétně, 17 libe pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 88 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 6 eh, výboru pro ženské otázky pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. FEM 9 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 90 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 91 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 27 libe pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 fan pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Odstavec 15 plus E pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tím se dostáváme k pozměňovacím návrhu 98. Ty předchozí odpadají. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 100 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 103 pro, proti, Sto tři. Sto tři. Pro, proti, drželi se, zamítá se. 104 pro, To čtyři. To je pro. To vypadá rozděleně, takže to prověříme. Těžko říct. 104 elektronicky. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. Paritou hlasu. FAM 2, kde pro, proti, drželi se. Zamítá se. 105 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 106 100 pro, proti, 107 tedy. My to ověříme ještě. Zahajeme hlasování k SL7. Konec hlasování. Schváleno. 21 pro 18 proti. 18 kompromis F pro proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 111 pro proti, zdrželi se. Schváleno 112 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 113 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 114 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 115 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Odstavec 20. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 120 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno, ale ještě to prověříme. 121. Zahajuji hlasování. Konec. Takže i v tomto případě je to zamítnuto paritou hlasů. 21 proti 21. 122 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 123 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 124 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. FEM 7 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 125 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 126 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 127 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 128 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 129 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 131 odpadá vzhledem k 128 a teď 130 to také odpadá. Tím se dostáváme 130 k 132 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 133 pro. Ve dvou částech. První část pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti z... Takže druhá část 103, 133 pro, proti zdrželi se. Zamítá se. 134 pro, proti zdrželi se schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 137 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 138 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 kompromis H pro, proti, zdrželi se, schváleno. odstavec 26, 142, 143, 144, 143 byl stažen, ty další jsou identické, takže pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 150 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 151 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno. 8 fem, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 28 kompromis je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dva libe, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 6 pro, proti, se, zamítá se, 7 pro, proti, drželi se, schváleno, libe A pro, proti, zdrželi se, schváleno, libe B, B pro, proti, zdrželi se, schváleno, 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústavní ustanovení B, kompromis K pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 17 pro, proti, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Deva, ne, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 20 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis L pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 23. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 24 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 25 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. FEM A pro, proti, zdrželi se schváleno. Fam B pro, proti, zdrželi se schváleno. A fam C pro, proti, zdrželi se schváleno. První citace líbe 1 pro, proti, schváleno. Druhý líbe pro, proti, zdrželi se schváleno. Nevím, jestli je můžeme vzít teď v bloku 1, 2, 3, 4, 5. Je někdo proti hlasování bloku? Můžeme je o nich hlasovat an blok? Dobře, takže 1, 2, 3, 4, 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Libé pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A Libec TC4. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. A nyní budeme hlasovat o celém dokumentu, závěrečné hlasování. Konec. 37 pro, 4 proti, 3 se zdrželi schváleno. Blahopřejeme. přejeme. Nyní můžeme pokročit dál. Je to stanovisko paní Bauer o využívání prostředků strukturálních fondů a, fondu soudržnosti. Je to ponaučení do budoucnosti pro budoucí politiku soudržnosti EU. Odstavec 1, 5, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis B. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Další odpadají kompromis C. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Další pozměňovací návrhy odpadají. A nyní jedenáctka. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 12. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 13. Pro, proti, zdrželi se Zamítá se. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se. Ověříme raději. 15 hlasujeme. Končím hlasování. 21 pro, 22 proti. Zamítnuto. 16 odpadá. Čím se dostáváme ke kompromisu D. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 22 stažen. Kompromis E pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 29. Ne, vrátíme se 23, protože je slučitelný s předchozími. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Totež 24 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, drželi se. Teď to nebylo úplně jasné, takže ověříme 29. Zahajujeme hlasování. Končíme. Zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, drželi se, schváleno. 35 pro, proti, drželi se, zamítnuto. H, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis i, i, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pardon, schváleno, říká paní předsedkyně. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Kompromis K. Pro, proti, drželi se, schváleno. Padesát tři pro, proti, drželi se, schváleno. Padesát čtyři pro, proti, 50, schváleno 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, pro, pardon, ten odpadá, ten vůbec odpadá. 57 pro, proti, zdrželi se schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis L pro, proti, zdrželi se schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 ověř, ne, ověříme nejprve 64, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 bylo pro, ale 21 proti. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď budeme Eh, hlasovat eh, už o celém návrhu. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 42 odevzdaných hlasů, 39 pro, jeden byl proti a dva se zdrželi. Můžeme poblahopřát paní Bauerové zpravodajce. A tím končíme toto hlasování, ale jdeme na další. Jdeme k dalšímu bodu. Bude to EU eh, e a Čína nevyvážených obchod obchod. Eh, budeme hlasovat, eh, tedy je to eh, zpracováno panem Sterkem. Čtyři pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis C. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Šest pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8. Ne, ten odpadá. 7 a 8 odpadá, odpadá i devítka. Čili půjdeme až na 14. Pozměvací návrh 14. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 stažena, 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23. 22 není přípustný. 23 a 24 ovšem odpadají, takže 25. a ten tak opadá. Eh, D pro proti zdrželi se schváleno. 29, protože to předtím bylo, to odpadlo pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30. Ještě okamžik. 29 byl schválen, nicméně jsou o tom jisté pochybnosti, ověříme elektronicky. Zahaj hlasování. 29. Končím hlasování. Čili 30, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 31. Odpadá 32, 33 s ústní poslanec návrhy pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti, Nebylo to jasné. Takže omlouvám se, ale zahajuji hlasování elektronické. Třicet jedna pro, deset bylo proti, schváleno. Třicet pět. První část Druhá část totiž není přípustná, takže první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. To byla ta první část. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 odpadá. 40 pro, proti, drželi se zamítnuto, 41 pro, proti, drželi se zamítnuto, 42 pro, tohle a vlastně to odpadá stejně jako 43 a 44. Dostáváme se ke 45 a 46, hlasujeme jako společně pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47 a ne, myslím, že musím hlasovat pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 eh, dělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52. je dělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, musíme zase uh, elektronicky hlasovat o první části. Tak skončím hlasování. Schváleno. Ano, měla jsem pravdu, bylo to schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také to je zamítnuto. Tím se dostáváme eh, až dále, protože ty další dva odpadají. Padesát pět bude další. Pro? Proti? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že zamítnuto. Ale přejeteli si ověříme, takže zahajeme 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56 eh, s ústním pozměňovacím pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Myslím aspoň, že to bylo schváleno. Chcete ověřit? 60. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, bylo to schváleno. 26 eh, versus 17. Eh, Poznací návrh 1 pro, pro proti zdrželi se zamítnuto. Dobře, jestliže chcete, eh, já si nemyslím, že je to ne, zbytečné, ale zahájí hlasování. Zamítnuto 12 na 28. Pozměňovací 2 pro, proti, drželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď budeme hlasovat už eh, o celém dokumentu pro zahaju hlasování. Končím hlasování, jsme tu všichni hlasovali. 35 pro, 6 bylo proti a 2 se zdrželi. A můžeme poblahopřát panu zpravodaji, protože to bylo schváleno. Vydržte, prosím. Mám pocit, že je tady ještě otázka k ústnímu zodpovězení týkající se potraven. Ale je to strategie pro bezdomovce. Takže eh, má, musíme o tom hlasovat. Foi eh, aprovada esta substituição por uma pergunta bylo schváleno, že se nahradí tento bod na našem programu, tedy bude to usnesení a ústní otázka. E, nejprve budeme elektronicky hlasovat o ústní otázce. Takže hlasujte, prosím. Hlasování končí. 37 pro, 5 proti, takže přijato. A nyní Druhé hlasování je o návrhu usnesení. Zase můžete hlasovat. Hlasování končí. 38 pro, 5 proti. Takže přijato. Tolik tedy k těmto bodům. Hlasování eh, tímto končí. Děkuji eh, všem za to, že eh, to vydrželi, protože to dnes bylo obzvláště komplikované. A pan Dorosa má slovo. Já se chci zeptat, kdy se tento bod o distribuci potravin vrátí na, na náš program? Ehm, segundo a informação que o secretariado me está a dar, ela foi presente. Podle informací, které jsem teď dostala od sekretariátu, se o tom rozhodne eh, brzy a teprve se tedy musí rozhodnout, jestli ten bod půjde na plenární zasedání nebo ne a kdy přesně. A je to samozřejmě konference předsedů, která to rozhodnutí přijme. A po eh, našem hlasování se teď dostáváme s mírným spožděním k diskuzi o bodu 19, což je Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Spravodajem je pan eh, Frederik Darden, kterému nyní dávám slovo. aby nám eh, uvedl návrh eh, své zprávy a potom budeme mít samozřejmě diskuzi. Takže prosím, pane zpravodaj, máte slovo. Ještě bych vás chtěl poprosit, abyste se uklidnili, aby tady bylo ticho. Posaďte se, prosím, eh, všichni, abychom se mohli vyslechnout pana zpravodaje. Takže ještě okamžik, než se to všechno uklidní v sále. Pedia, por favor, aos membros dos secretariados que sentassem. Prosím eh, všechny eh, v sále, kteří stojí, aby se posadili. Tenha palavra, caro colega Frederico Darden. Takže Frederiku, máš slovo. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Vážení eh, kolegové, jenom několik eh, základních bodů na úvod, předtím než přejdu k obsahu této zprávy. Tato zpráva je součástí strategie do roku 2020, kde je stanoven cíl snížit počet osob, kteří jsou v, žijí v chudobě a v nejistém postavení. A hlavním cílem je snažit se během této doby snížit eh, těch počet osob, které takto žijí. Je tady uvedeno několik hlavních iniciativ. Souvisí to také se sdělením komise o platformě pro boj proti chudobě. Myslím, že všichni asi souhlasíme s tím, že chudoba a sociální vyloučení což jsou jevy, které eh, se zvyšují, eh, je potřeba proti tomu přijímat eh, různá opatření. Chudoba může vyplývat z různých příčin a postihuje seniory, děti, ženy, migranty, osoby s postižením a tak dále. A existuje určitá souvislost mezi chudobou nebo bojem proti chudobě a dodržováním základních práv. Pokud někteří tvrdí, že boj proti chudobě je eh, kompetencí členských eh, zemí, tak eh, já o tom pochybuji, protože Evropská unie má také hrát svou roli v této oblasti. V průběhu roku 2010 kdy se také připravila strategie do roku 2020. To byl souběžně rok boje proti chudobě a myslím, že zazněla celá řada diskusí a to nejenom v tomto parlamentu. A to všechno zohledňuje návrh zprávy, který se snaží být jakousi reflexí této eh, diskuse a který popisuje ta klasická témata, která souvisí s mandátem našeho výboru. Také jsem vypracoval návrh této zprávy po mm, konsultacích eh, s různými organizacemi, které mm, eh, jsou aktivní v této oblasti. Myslím, že jejich zástupci jsou také mm, mezi námi. A teď mi dovolte, abych se vyjádřil k samotnému obsahu této zprávy. po úvodních ustanoveních je tam několik eh, návrhů, eh, popis eh, přístupu a obecných zásad, zejména se tam hovoří o podmínkách účasti na této platformě. Hovoříme také o nezbytnosti toho, aby se do praxe uváděli sociální ustanovení v horizontálních nástrojích. Potom jde o vyčení nezbytných rozpočtových eh, prostředků v evropském rozpočtu na boj proti chudobě, ale také v rozpočtech členských zemích. A podle nás je důležité, aby členské státy měly prostor eh, v rozpočtu na sociální výdaje, který eh, bude zaměřen na boj proti sociálnímu vyloučení a na podporu zaměstnanosti. A pokud dojde ke snižování těchto veřejných výdajů, tak eh, tím může být ohrozen cíl snižování míry chudoby v Evropské unii. Je také potřeba dohlédnout na úsilí členských zemí při provádění doporučení pro eh, zlepšení podmínek na trhu, tak aby pracovní trhy byly inkluzivní. Dále jde o vytváření evropských ukazatelů pro měření chudoby, aby tady nebyl jenom ten ukazatel eh, míry chudoby, aby bylo možné srovnávat eh, výskyt chudoby v jednotlivých členských státech. A měli bychom také dostávat informace o tom, eh, jak eh, úspěšná je tato platforma v provádění všech těch opatření. Tolik tedy k těm obecným zásadám. Teď mi dovolte, abych se zmínil o několika konkrétních tématech, které se tady dále objevují. Je to jednak eh, role minimálního příjmu, o tom už jsme hovořili v minulosti, dále je to role vzdělávání, úloha obecných služeb, veřejných služeb v obecném zájmu, a dál bydlení, ceny energií, a jakou roli hrají v chudobě a strukturální reformy, které by měly vést ke snížení eh, počtu občanů, kteří žijí v chudobě. A tolik tedy tématů, které se objeví v této zprávě, myslím, že je evidentní, že by ta zpráva měla být eh, rozšířena, zpřesněna, ale my jsme se museli trochu omezit, protože jsme neměli až tolik eh, prostoru. A kromě toho už byla předložena série pozměňovacích návrhů, které určitě doplní text této zprávy. Kromě toho v dalších výborech se přijímají stanoviska, která ještě doplní eh, naši zprávu, zejména z výboru pro rozpočet, pro kulturu, pro ženy a tak dále. Takže i to přispěje k konečnému změně zprávy a možná, že se doplní nová témata, že se možná projeví penzijní systém, bezdomovectví, chudoba dětí a další věci. Tolik tedy na úvod k návrhu mé zprávy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Děkuji panu Dardenovi za uvedení jeho zprávy. Mám teď seznam řečníků. Eh, které zahrnují stínové zpravodaje. Eh, já bych pak chtěla vystoupit. Tato zpráva eh, je velmi významná. V loňském roce náš výbor věnoval velkou pozornost boji proti chudobě je to také věc, která se projevuje v různých eh, dalších zprávách, například mé vlastní, která eh, se týkala minimální mzdy. Dochází k zhoršování situaci eh, v oblasti chudoby dětí, zhoršuje se zaměstnanost a to v celé řadě čínských zemí. Lidé teď procházejí velmi těžkou dobou na v této zprávě se uvádí řada těchto eh, faktorů. Další se tam doplní prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Já bych byla ráda, kdyby se to ještě doplnilo. Například eh, se to týká příčin té dnešní situace a proaktivních opatření v oblasti eh, strategie a také o tom, jak projevit více solidarity a přispívat k soudržnosti jak sociální, tak eh, územní. Takže těch myšlenek eh, určitě eh, je celá řada a i naše politická skupina bude navrhovat doplnění v pozměňovacích návrzích. Ale nyní mi dovolte, abych předala slovo panu Fontaněmu. Paní Fontaně? Nejprve eh, bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za tuto zprávu. Já chápu, že asi eh, ještě přijde eh, řada pozměňovacích návrhů VEMS. Nemůžeme, ale samozřejmě v, návrhu, v tom prvním návrhu pokrýt úplně všechno. Ještě tak si ale myslím, že je to poměrně rozsáhlý text a myslím, že s panem zpravodajem můžeme pokryt co šíři té problematiky v současné době. Ale taky o to, jak věci posunout dopředu. Do značné míry samozřejmě ten vývoj závisí na vůli členských zemí, které se do toho musí pustit a já eh, k tomu tématu také přiložím několik pozměňovacích návrhů. Nejdůležitější témata mě připadají eh, eh, boj proti chudobě dětí, to souvisí s postavením rodiny jako takové. A chudoba dětí tedy se odvíjí eh, v první řadě od eh, sociálního postavení celé rodiny, tedy dospělých. Velmi často eh, jsou lidé ponecháni svému vlastnímu osudu a to končí v sociálním vyloučení. Nesmíme také zapomínat na to, že svobodné ženy a svobodné matky, které se starají o děti, jsou velmi často, často v obtížném postavení. Kromě toho to také eh, se týká neúplných romských rodin. A to všechno by měla mít na starosti tato evropská platforma která by měla združovat různé nevládní organizace, které například snaží zlepšit eh, postavení Romů nebo obecně bojí proti sociálnímu vyloučení. A je potřeba mezi nimi nalézt ten správný kompromis. Také bychom měli uvést horizontální eh, směrnice, měli bychom k tomu sformulovat naše stanovisko. Možná, že bychom se tady měli zmínit o mm, směrnici o minimální mzdě. To by určitě byla dobrá, to je určitě dobrý nápad. Ale Eh, už o tom tady byla řeč. Samozřejmě, že je asi téměř nemožné harmonizovat eh, systémy sociálního zabezpečení ve všech členských zemích, ale možná bychom se o to přinejmenším měli pokusit. Tolik tedy o demě. Eh, naše politická skupina je, bude velmi ochotně s vámi spolupracovat a jsme připraveni předložit pozměňovací návrhy, které by mohly vylepšit znění té zprávy. Děkuji. Paní Lin, děkuji za práci, kterou jste již tomu věnoval. Myslím, že tam je celá řada velmi pozitivních věcí. Je tady nicméně několik věcí, ke kterým se pokusím předložit pozměňovací návrhy, abych to se doplnila k G. Myslím, že tady máte pravdu, že se používají různé ukazatele míry chudoby. Většinou jsou to tři, a ke kterým přihlížejí členské státy, takže možná, že by bylo užitečné se o tom zmínit, aby bylo jasné, že ten ukazatel není jenom jeden. Potom 10. Měli bychom se zmínit o směrnici o zaměstnanosti, tedy od různých opatření, které by měly pomoci osobám s postižením nalézt práci. Je potřeba, aby ta směrnice byla pořádně implementovaná, tak aby eh, se těm lidem dostala práce, protože to je nejlepší způsob, jak se dostat z chudoby. Eh, bod 13 mě se to líbí, nicméně komisi předložila návrh antidiskriminační směrnice, která teď je zablokovaná na radě, takže si myslím, že by se to mělo přeformulovat. Mm, souhlasím s tím názorem, který tady je, nicméně ta horizontální antidiskriminační směrnice týkající se přístupu k zboží a službám už je ve svém eh, návrhu vznikla, ale teď je potřeba se postarat o to, aby byla odblokována rada. Bod 18, o tom a teď hovořila také paní Figurejdo, o minimálním zde. Pořád jsou to věci, které se směšují. Už tomu bylo tak u té předchozí zprávy, paní Figueiredo. Hovoří se o minimálním mzdě, když eh, jde o minimální příjem a naopak. Je potřeba to vyjasnit. Minimální mzda je něco, co stanovují Eh, sociální partneři nebo co se stanovuje prostřednictvím zákona eh, pro lidi, kteří jsou v zaměstnání. To je minimální mzda, ale minimální příjem je eh, většinou příjem těch lidí, kteří nejsou v zaměstnání a kteří to dostávají prostřednictvím dávek, sociálního zabezpečení a tak dále. Někteří lidé v zaměstnanosti také musí dostat nad rámec své vzdy nějaké dávky, aby se naplnili jejich eh, minimální příjem. Je to jakási minimální částka pro eh, živobytí v každém českém státě. A když jsme diskutovali o zprávě paní Figurejdo, tak se tomu říkal minimální příjem. A to bychom se měli držet. když se tady hovoří o kolektivních dohodách, tak Samozřejmě vím, o co vám jde, protože tam se vyjednává výška minimální mzdy, ale když mluvíme o minimálním příjmu, tak je to něco jiného. A ti lidé, o kterých se to týká, jsou lidé skutečně na dně společnosti. Jsou to lidé, kteří práci nemají, kteří nemají prostředky. A proto bych je to ještě jednou chtěla zopakovat. Já vím, že eh, Mnoho lidí má pocit, že je to ožehavá otázka, že by tady mělo docházet k výměně osvědčené praxe. Já pevně věřím, eh, že by všechny členské státy si měly sami stanovovat výšku minimálního příjmu na základě těch eh, ukazatelů chudoby, které používají. Nicméně si nemyslím, že by měla vzniknout nějaká rámcová směrnice o minimálním příjmu. že zejména v nových členských zemích s tím mají problém, snaží to řešit a teď jsou rozpočtové škrty, takže eh, by asi nebylo dobře, aby něco takového vznikalo, ale výměna eh, osvědčené praxe, to je samozřejmě dobrý nápad a já předložím ještě pozměňovací návrhy. Teď číslo 19. Jsem ráda, že se zmiňujete o seniorech. Byla bych ráda, aby ta terminologie, která je používána, byla jednotná. A abychom používali eh, eh, správné pojmy. Takže eh, to mějte na paměti, že budete předkládat pozměňovací návrhy. Tedy u té části, která pojednává o synech, ano, zařízení pro ně, to je důležitá věc, ale víme, že tady tady neřešíme problém eh, pouze chudoby dětí, ale také chudoby eh, seniorů. A to určitě se může opírat o předchozí práci a k tomu také předchozí návrhy. Jinak eh, jsem asi řekla už všechno. Dobrigada. Děkuji. Předtím, než budeme pokračovat dál, myslím, že musím znovu upřesnit dvě věci. Ta zpráva, kterou jsem já vypracovala, se netýká minimálního platu, ale pouze minimálního příjmu. Minimální příjem, čili minimální částka finanční, kterou dostanou ti, kdo se nachází eh, v situaci extrémní chudoby, kteří však mají právo na určitou minimální podporu, aby mohli přežít. To bylo jasně řeč, řešeno, eh, řečeno na plenárním zasedání. My jsme říkali, že to je zhruba 50 eh, průměrného příjmu jednotlivých zemí, nikoli v evropského průměru. Čili to může být v každé zemi jiná částka. Tohle by mohl být určitý obecný rámec pro celou Evropskou unii, protože když definujeme těch 60% průměrného příjmu jednotlivé země, tak je to tímto způsobem odlišeno, ale nehovořím tady o minimálním platu. I když v jiných zprávách Samozřejmě doporučujeme ji například e, určitou harmonizaci minimálních platů ve všech zemích, definice e, zaměstnanců a tak dále. Ale samozřejmě při dodržování zásady subsidiarity. Jistě, že někdy na úrovni překladu mohou být problémy a nerozlišuje se tam uh, mezi minimálním příjmem a minimálním platem, ale v mé zprávě se skutečně hovoří o minimálním příjmu, nikoliv o minimálním platu. A nyní dávám slovo eh, kolegu, kolegovi Kozlovskému. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já Eh, vytvářím eh, stanovisko jako stínový zpravodaj za rozpočtový výbor a chtěl bych říct několik eh, poznámek. Hlavně chci poděkovat panu Dardenovi za přípravu návrhu této zprávy, protože tam se jedná o mnoho důležitých věcí a myslím si, že z hlediska výboru pro zaměstnanost i pro rozpočtový výbor je velice důležité, aby Evropská komise podrobně vysvětlila, jak plánuje používat prostředky v rámci této iniciativy Evropská platforma na proboj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Velice ocení vaše záměry, ale nemohu souhlasit s devítým bodem, kde chcete stejná práva a stejné sociální zabezpečení pro všechny pracovníky ve všech členských státech. Za prvé, ta věc je v pravomoci členských států a za druhé si myslím, že není nutné, aby eh, stejné jedno eh, řešení bylo nejlepší pro všechny země. Ale souhlasím s panem Darwinem, že mm, zástupci skupiny, kterých se dotýká chudoba a sociální vyloučení, by se měli účastnit každoroční konference této platformy. A tady bych vás rád ujistil, že tomu tak bude během první um, eh, konvence, která se uskuteční 17 17. a 18. října tohoto roku během polského předsednictví v Krakově. Rád bych také navrhl, aby se ve zprávě zmínila nutnost kroku, aby se zlepšila situace mladých lidí na pracovním trhu, protože zatím každý pátý mladý člověk mladší 25 let nemá práci. A samozřejmě, že tím pádem hrozí chudoba. Myslím si, že to je nepřijatelná situace. Dále eh, bychom měli také poukázat na zaměstnávání osob starších, eh, starších osob, protože říká pan Baden, to je další společenská skupina, která eh, je ve velkém nebezpečí chudoby. Doufám, že rok 2012, který je prohlášen za rok aktivního stáří, eh, bude rokem, kdy se bude dělat něco dalšího v této věci. Jak správně pan Danen zvorozně, co se týče osob s postižením, tady je chudoba 70 vyšší než průměr. A proto je třeba eh, také upozornit na návrh pana Kose, aby eh, se zvýšila mobilita osob s, s postiženým. A nakonec bych vás chtěl upozornit i na to, že sdělení Evropské komise pomíjí eh, otázku podpory mladých a středních podniků. Třeba, že právě ty vytváří až tři čtvrtiny pracovních míst v Evropě. Jsem rovněž před přesvědčen, že i jejich rozvoj spolu se s pobítkami, aby zaměstnávali osoby, kterým hrozí chudoba, že to by mohlo být skutečným lékem v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Děkuji. Děkuji. A slovo dostává další řečnice, paní Deli. Děkuji vám, paní předsedkyně. Drzí kolegové, kdybychom nemohli, když nás necháte eh, snít, snít, necháte snít, tak my vás necháme spát. Tak to řekli, eh, ti to vyjadřují vlastně již přes měsíc ti lidé, kteří eh, jsou skutečně zhrozeni situací, vyjadřují svůj protest proti sociální situaci, proti okolnostem, kterým musí každý den čelit, Eh, jak na ekonomické, sociální, environmentální úrovni. Připomeňme si, o co jde. 23 milionů nezaměstnaných v Evropě. A 85 mm, eh, kteří žijí eh, na hranici chudoby a další, kterým chudoba hrozí. Mladí jsou tím postiženi ještě dvakrát víc než ostatní. Každý pátý žije v chudobě. A zaměstnanost už není, eh, zaměstnání už není dokonce ochranou před chudobou, protože podmínky práce jsou stále více nejisté. 8% Evropanů jsou chudí a přitom mají zaměstnání. Jak můžeme v klidu spát při takové situaci? Tato situace je víc než nepřijatelná. A proto jedna z hlavních iniciativ komise Platforma boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě je jedinečnou příležitostí k tomu, abychom učinili pokrok v otázce sociální Evropy ve prospěch eh, těch občanů, kteří jsou v nejhorší a nejvíce nejisté situaci. Já chci tudíž poděkovat panu zpravodaji, panu Dardenovi, za jeho práci, za jeho zprávu. Ale všem vám říkám, že tady skutečně je ještě co dělat. Eh, je jasné, že Evropský rok boje proti chudobě. Co, co se sebou nechal jako dědictví? Prakticky nic. Všechno, veškerá práce je stále před námi. Když se podíváme například na sm- rámcovou směrnici o minimálním příjmu a na druhé straně hovoříme o škrtech a úsporách je potřeba to zabrzdit a zastavit. Je eh, čas, abychom si připomínali rovnost a abychom si uvědomili, že tato rámcová směrnice je důležitá, protože práce se nedostává a často práce nestačí k tomu, abychom se dostali z chudoby. A minimální příjem je klíčovým nástrojem, jak toho dosáhnout. Takže já si myslím, že tady máme příležitost, kterou nesmíme promarnit. Musíme jednat rázně a účinně proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Doufám, že již po druhé tu příležitost nepromarníme. Chci potrhnout některé hlavní kroky, které podle mě by měly být prioritou. Měli jsme tady ústní návrh, návrh usnesení o evropské strategii eh, ve prospěch eh, lidí bez domova. Tato strategie musí být ústřední bodem té platformy. A kromě Eh, lidí bez domova, to znamená otázky bydlení, tak, eh, což je jaká, jakýsi základ, tak vůbec i obecně musíme ve všech ohledech a ve všech sférách a na všech úrovních věnovat pozornost bydlení, protože asi čtvrtina Evropanů má za to, že jednou z hlavních příčin chudoby je nadměrná cena bydlení. A 9 z 10 Evropanů se domnívají, že chudoba eh, je eh, vlastně něco, co nám brání eh, přístupu k důstojnému bydlení. To je určitá základní veřejná služba. Měla by to být skutečně veřejná služba, stejně jako voda, elektřina, topení, telekomunikace. A tyto věci, kromě dalších služeb, by měly být zaručeny. A my se musíme být za to, abychom našli finanční prostředky, které nám umožní bojovat s eh, nejistotou v oblasti energií. Je potřeba konkrétních opatření prostřednictvím nichž bude zajištěn minimální příjem a kromě toho parlament a náš výbor schválil zprávu mé kolegyně Emilie Turinen, zásada evropské záruky pro mladé, pro mládež, tak aby se e, předešlo tomu, že e, mládež, která se dostane a která se dostává na trh práce v průběhu krize, se nestane jakousi ztracenou generací. Nesmíme zůstat jen u slov. E, čeká se, že přejdeme od slov k činům. A Evropská síť boje proti chudoby ve své analýze návrhy platformy komis, návrhu platformy komise říká toto. Chudoba a sociální vyloučení se nemohou trvale snížit, dokud se nebude rázně bojovat proti diskriminaci a nerovnosti. A já se nemohu než připojit k tomuto konstatování. Musíme omezit rozdíly v příjmech a v bohatství. A to právě prostřednictvím obnovení minimálního příjmu ve všech státech Evropské unie a také striktním omezením vysokých, některých vysokých odměňování, zejména těch, těch nechvalně známých bonusů. Musíme být zodpovědní a musíme jasně stanovit eh, daně zdanění, které bude nad určitý strop mít do určité míry odrazující účinek. Kromě toho musíme zajistit přístup právům k zaměstnání. Hovořím tady o těch marginalizovaných společenstvích a přestěhovalcích. Musíme také pracovat na další kapitole, na další složce, a to je složka prevence. Jakým způsobem předcházet chudobě? A úplně závěrem, budoucnost programu na pomoc chudým je ohrožena. Komise na rok 2012 předložila rozpočet, který je snížený a my nemůžeme přitom nechat tuto věc stranou, dokud nenajdeme nějaké trvalé řešení. Máme ne, velké množství pozměňovacích návrhů, až jednou říkám, je potřeba, aby se člověk stál, dostal do centra, aby se stal tím srdcem evropských politik. Děkuji. A děkuji. Ráda bych vás, kolegové, upozornila na to, že ještě nás čeká rozprava ke třem stanoviskům. Tudíž bych vás požádala, abyste se vyjadřovali zhuštěně. Jinak eh, zkrátka na některé stanovisko nedojde, či nevyjde čas. Paní Kong, prosím. Frederika, možná, že jsem to řekla špatně vaše jméno, ale myslela jsem vás. Děkuji. Jenom velice stručně. Já si myslím, že to je velice vynikající a důležitá zpráva. Chtěla bych jenom zmínila. Na, kromě toho, že je třeba zajistit slušné bydlení, je důležité také zabránit tomu, aby se lidé stali bezdomovci, protože kvůli úvěrové krize nezaměstnanosti lidé ztrácejí domo, střechu nad hlavou. A také vzdělávání eh, v časném dětství a služby v tomto smyslu je také velice důležité, protože někdy, když děti přijdou do školy, tak už je příliš pozdě eh, aby později mohli úspěšně vejít na pracovní trh. Diskriminace, segregace, to jsou důležité problémy a myslím si, my bychom také měli zmínit to, eh, co, o čem se psalo ve zprávě o Romech pro parlamenty. Čili měli bychom tohle všechno zkrátka zmínit. To by bylo vše z mé strany. Děkuji. Dobře. Frederiku, chcete se ještě o něčem zmínit, ale musím vás požádat, abyste byl maximálně stručný. Děkuji velmi stručně. Chci poděkovat jednotlivým přispěvatelům za jejich podněty. Měli jsme opravdu jedinečnou příležitost, kterou máme příležitost, jak řekla kolegyně Dali, a díky vašim doporučením, které jste již vyjádřili a dalším, které ještě předložíte v písemné podobě, jistě zprávu ještě zlepšíme a budeme o tom moci za krátkou dobu znovu diskutovat. Děkuji. Děkuji. Velice děkuji a ještě jednou bych chtěla zopakovat, že 22. června v 5 hodin večer vyprší lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů. Hlasovat se bude ve výboru 8. září. Tím bych chtěla poděkovat všem a dostáváme se k dalšímu bodu. To je, co to je? Počkejte okamžik, prosím. Každopádně je to bod 20. Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky. Spravodajem je Pervanš Beres a navrhovatelem je Ole Ludvíkson. Pan Steinbeck. Prosím, abyste se vyznačoval zejména skvělou stručností. Děkuji. Náš eh, zpravodaj, pan Ludvigson, tady bohužel nemůže kvůli rodinným problémům být, takže mě poprosil, abych jeho jménem řekla několik poznámek. Eh, jedná se tedy o evropský semestr. My vítáme eh, možnost získat eh, každoroční zprávu o koordinaci hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti ve eh, všech členských zemích. Výbor Econ hraje hlavní roli v tomto evropském semestru a proto si myslím, že my jako výbor pro zaměstnanost bychom měli připravit stanovisko k jejich zprávám, zejména týkající se makroekonomické situace. A naopak, eh, o něj k na, eh, našem zprávám o zaměstnanosti pan Ludvíkson také chce zdůraznit Eh, jak důležité je, aby všichni, kteří eh, se účastní evropského semestru, respektovali roli sociálních partnerů a vedli sociální dialog a dodržovali také národní kompetence v oblasti mest a um, bydlení. To všechno patří mezi kompetence členských zemí Rozhodně by nebylo dobře, kdyby evropské instituce požadovaly změnu a snažili se, si, snažili se z toho udělat nějakou evropskou kompetenci. A ještě mi dovolte jednu poznámku eh, za mě osobně. Já eh, také eh, myslím, že je velmi důležité, aby sociální partnery byly zapojeni do provádění této strategie. Už v těch hlavních směrech hospodářské politiky to tak vůbec nebylo. Eh, pokud se nepletu, tak Belgie byla jedinou zemí, kde sociální partneři se byli zapojeni do implementace a proto bychom to, o tom měli opakovaně žádat. Děkuji velice. Paní Morán, děkuji vám. Já teď mluvím eh, jménem svého kolegy Filipa Bulona, který je stínovým zpravodajem pro tento evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky. A v rámci práce na tomto evropském semestru eh, je pan Bulon proto, abychom zdůraznili roli vzdělávání a další odborné přípravy, sociální ochrany, eh, pomoci začlenování nezaměstnaných na pracovní trh a aby byly prováděny krátkodobé a dlouhodobé investice do sociální oblasti. Tři osy jsou tady eh, zejména důležité. Za prvé je to vzdělávání a odborná příprava, Eh, tady je potřeba se zaměřit na boj proti předčasnému odchodu ze školy, protože potom eh, mladí lidé jsou nedostatečně kvalifikováni a nedokáží nalézt uplatnění eh, buď na pracovní trhu nebo ve společnosti. Dále jde o to, aby existovalo individuální poradenství, protože bez toho nejde a dále jde o podporu celoživotního vzdělávání. O tom se hodně mluví, ale myslím, že se to v praxi nemoc dobře uplatňuje. Jde tedy o to, jak zvýšit úroveň kvalifikací do roku 2020 a tím eh, napravit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Druhá osa je také nesmírně důležitá. Tady jde o usnadnění přístupu k zaměstnání a pomáhat nebo podporovat vytváření pracovních míst. Jde také o to, aby daňový systém nebránil vytváření pracovních míst, o zlepšení mobility mladých lidí, aby eh, se dobře přizpůsobili pracovním podmínkám na pracovním trhu a potom jde o flexibilitu eh, v propouštění, tak aby se zlepšila konkurenceschopnost podniků a tím pádem i vytváření pracovních míst. A potom opatření pro integraci seniorů na pracovním trhu. To by mělo probíhat v rámci projektu aktivního stárnutí. A potom jde o prohlubování stálého sociálního dialogu. A třetí osa, která je také důležitá, je sociální ochrana. S tím, aby vznikla jaký se základ sociální ochrany, zejména se týká eh, pracovníků eh, v těch nejvíce postižených sektorech během krizí. A dále jde o usnadnění přístupu k eh, kvalitním službám. A potom je to začlenování nezaměstnaných na pracovní trh. To ukázala zejména ta nedávná hospodářská krize, která postihla pracovní trh. Je potřeba, eh, aby vznikl systém eh, finančních pobídek pro zaměstnávání nezaměstnaných a také, aby byly nabízeny veřejné služby těm, kteří přišli o práci. To je tedy stanoviska pana Blono, o které mě požádal, abych se s vámi podělila. Děkuji vám za pozornost. Dobrý. Děkuji. A paní Mora Eh, paní Harken, děkuji. Především chci poděkovat zpravodaji za stanovisko a velice s ním souhlasím v tom, že musíme posílit interakci mezi zaměstnaneckými, sociálními a ekonomickými eh, politikami, podmínkami v rámci evropského semestru a určitě to být potom eh, důležitý dopad na politiku zaměstnanosti. Takže ať už se bude dělat cokoliv, mělo by to mít pozitivní dopad nakonec na zaměstnanost. A přirozeně mnohé země, včetně mé, ale netýká se to jenom mé země, je problém úsporných opatření, která se teď provádějí. A tady existuje skutečné nebezpečí, že ve snaze mít vyvážený rozpočet účty pak eh, vlastně je, se pomíjejí politiky udržitelnosti a eh, vytváření pracovních míst, tak si myslím, že toho se musíme v tomto stanovisku držet. Některé politiky by mohly představovat i stimuly pro pobítky pro práci, ale také, aby lidé pracovali, ale také, aby vytvářeli pracovní místa. Je určitě velice důležité, abychom měli pracovníky, Eh, kteří budou mít eh, správnou skladbu kvalifikací a budou mít eh, dobrou průpravu, ale zejména musí být proto pracovní místa vytvářena a musíme to mít dobře vyvážené. Pr- úplná implementace směrnice o službách jistě pomohla vytvářet takováto pracovní místa, o nichž hovořím. A ještě dvě věci. Zdůrazňujeme tady úlohu parlamentu v tomto procesu a to je velice důležité, protože to tomu dodává demokratickou legitimitu protože občané do jisté míry budou muset být přesvědčeni, že je to věc, která je v jejich nejlepším zájmu a proto si myslím, že úloha parlamentu by vedla nejenom k tomu, že by se zlepšila demokratická legitimita, ale myslím si, že by to také jak se potom občané eh, snáze je spolkli, aspoň doufám. A také, když se podíváme na první a druhý odstavec, pak tady je určité napětí, protože v prvním odstavci zpravodaj hovoří o posílení společného přístupu k řešení výzev. To je zajisté něco, co většina lidí akceptuje. Nicméně v druhém odstavci hovoří o tom, že je třeba respektovat zásadu subsidiarity a konkrétně zmiňuje sociální um, dialog, ehm, mzdy, důchody. Já chápu, co myslí, jistě bych to podpořila, ale jenom chci upozornit na to, že mezi těmito dvěma odstavci je určité pnutí. A možná, že tady právě v tomto výboru bychom se měli snažit eh, to nějak řešit, abychom měli nakonec vyvážené stanovisko. To znamená, měl by tady být eh, společný přístup, ale zároveň je třeba dodržovat zásady subsidiarity. Děkuji. Já vám děkuji. A eh, určitě tohle vše zvážíme. Tím eh, končíme tuto rozpravu a 21. června vyprší eh, v poledne lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A na červencovém zasedání výboru se to bude schvalovat. Čímž se dostáváme k dalšímu bodu na našem pořadu a to je, počkejte okamžik, Ne, teď přejdeme k bodu 22. Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání. Navrhovatel, kdo pak to je, není tady. Aha. Takže přece jenom přejdeme nejprve k 21 protože eh, paní Líza Sáry tady je a budeme se tedy zabývat podmínkami pro vstup a pobyt eh, státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. Hned eh, předávám slovo naší kolegyně. Prosím, máte slovo. To tato doporučení jsou přirozeně spojená eh, s imigračním balíčkem. Je to tedy eh, součást toho balíčku a já si myslím, že je velmi dobře, aby Evropská unie měla společnou migrační eh, politiku. <clears throat> Nicméně přístup komise k této problematice je pořád hlavně sektorový a to podle mě není dobré. Já si myslím, že je to právě tento přístup, který vede k tomu, že hlavní myšlenka té směrnice se přitom trochu vytrácí, protože tady jde především eh, o to, jak zjednodušit ten systém a zajistit rovnost zacházení pro všechny. A dosud to funguje právě naopak. A proto si myslím, že je potřeba, abychom kritizovali komisi Tento sektorový přístup komise, který vede k odlišnému zacházení eh, s migranty a který potom vede k tomu, že někde mají právo na práci, někde nemají, eh, jenom prohlubuje rozdíly, které přetrvávají. A potom jde také o to, že se k tomu přistupuje jako k otázce, která se netýká jenom migrace, ale dotýká se celé řady věcí, protože je tady evidentní vliv na pracovní trhy. A proto je podle mě důležité, aby, byly, eh, aby byl právní základ doplněn o článek 153 eh, odstavce ABG, protože tam jde o právě zaměstnanost, stahující eh, se na příslušníky třetích zemí. S výborem Libe jsme společně toho názoru, že je potřeba ještě lépe identifikovat ty základní pojmy, zejména rozlišovat mezi eh, odborníky nebo odbornými pracovními silami a těmi, kteří jsou nekvalifikovaní. Pak je tady celá řada pojmů, které nejsou přesně definovány. Jsou to definice jednotlivých profesí, které mohou kolikrát eh, vést k tomu, že vznikne zmatek o tom, jestli ten pracovník je kvalifikovaný nebo ne. Například malíř může znamenat eh, akademický malíř nebo malíř pokoju. A nám samozřejmě jde hlavně o to, abychom získávali vysoce kvalifikované eh, pracovníky, Potom jde o profesní praxi a kvalifikaci, to jsou další pojmy, které potřeba dále upřesnit. Myslím, že to jsou věci, které nejvíce škodí této zprávě. Potom eh, je tady souvislost eh, se změnicí o vysílání pracovníků, ta je tady uváděna jako základ eh, pro tu problematiku a já jsem stála u původu té směrnice, když jsem byla ministriní pro zaměstnanost ve Finsku před 15 lety. Vím, že ta směrnice vedla k celé řadě dalších věcí a vím, že i komise eh, k tomu teď eh, připravila nový návrh a proto si nemyslím, že by bylo dobře, abychom v této souvislosti odkazovali na směrnici o vysílání pracovníků. tady jde o to, jak povolit eh, pracovníkům nebo příslušníkům třetích zemí práci na tři roky v Evropské unii. Chceme zabránit tomu, aby vznikl nějaký paralelní pracovní trh. A, a eh, také, aby nedocházelo k dumpingu Myslím si, že stejná práce by na stejném trhu měla být odměňována stejně. A uvedám jeden příklad. Před několika lety byli nejlevnější inženýři na světě v Číně. Nicméně dnes se nejlevnější inženýři nacházejí na Ukrajině. A když například nějaký finský nebo německý podnik chce získat eh, vysoce kvalifikovanou odbornou pracovní sílu a chce ji, eh, chce ji si dovést do Evropy, tak podle této směrnice by pro takový podnik bylo jednodušší zaměstnat levného inženýra z Ukrajiny, než zaměstnat maďarského, portugalského nebo španělského inženýra, který je bez práce. A to je něco, co bychom neměli dovolit. Nevím ale, jestli je na to nejvhodnější tato e, směrnice. Všichni chceme zlepšit fungování našich pracovních trhů a všichni chceme, aby k nám chodili e, pracovníci ze třetích zemí. Eh, kteří mají kvalifikace, které eh, naše ekonomika potřebuje. Ale eh, nechceme, aby si evropské podniky vybírali pouze ty nejlevnější z důvodu ceny. Tolik jsem chtěl říct té zprávě, nemáme moc času, takže nebudu zacházet do podrobností, jenom jsem chtěla ještě doplnit, že, že to je podle mě velmi důležitá záležitost a nejdůležitější na tom eh, celém je, že bychom měli požadovat vytvoření společné evropské migrační politiky. A současně eh, bychom eh, měli usilovat o to, aby vznikl nějaký paralelní pracovní trh. Jinak máme dobrou spolupráci v této věci s výborem LIBE. Myslím, že se shodujeme v tom přístupu, že za stejnou práci mají všichni dostat stejnou odměnu. A 22. června je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Exatamente. Eu tinha aqui uma proposta. Ano, to máte úplnou pravdu. A teď tady mám pan, totiž respektive pan Koferáty už přišel, tak snad bychom mu měli rovnou dát slovo, vzhledem k tomu, že máme strašně málo času dnes dopoledne. Takže doufám, že bude schopen zase velice zhuštěně nás informovat. Zase LIBE je příslušným výborem a budeme hovořit o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání. Je to faktická připomínka ano, já samozřejmě chápu, že máme velice málo času a navrhujete eh, samozřejmě velice rozumný eh, postup, který je jedině možný, ale a rád bych řekl tolik, až budeme příště probírat tyto dvě záležitosti, které jsou z, z hlediska legislativy velice důležité, pak by to mělo být na začátku a ne na konci, abychom to mohli probrat eh, se vší důkladností, kterou si tato záležitost zaslouží. Já chápu, že to je problém, to máte naprosto pravdu, ale prostě máme také hodně přihlášených do diskuse. a také pan Salvatore Apellini z výboru Libe. Ale mám tedy problém, jak mám tohle všechno uřídit, jelikož máme velice málo času. Máme tady tyto dvě záležitosti, které jsou do jisté míry propojeny, protože obě se týkají podmínek pro vstup státních příslušníků třetích zemí prvním případě je to na základě převedení v rámci společnosti a v této souvislosti posuzujeme návrh směrnice a v případě pana Koferatyho se jedná o podmínky vstupu těchto příslušníků třetích zemí za účelem sezónního eh, zaměstnání. Mohla bych vlastně ukončit tuto eh, diskusi, ale to zase pan Koferáty by nemohl uvést eh, svoje stanovisko, takže proto jsem mu chtěla požádat, aby to nejprve uvedl a pak bychom mohli dát slovo eh, kolegy, kolegovi z výboru Libe a můžeme v tom pokračovat až do půl jedné, protože pak budeme muset skončit. A nebo bychom měli jednoduše pokračovat, podle seznamu řečníků až do jedné. Můžeme tohle udělat? Myslím, že bychom měli probírat ty věci zvlášť nejprve tu směrnici a pak přijít další věci, protože jinak budeme z toho všichni celý zmatení. Eh, chiedo scusa. Si tratta di argomenti molto delicati. Já se velice omlouvám, ale tady máme eh, na pořadu velice eh, citlivé záležitosti. A eh, samozřejmě, že je zcela přirozené, že kolegové o ně projevují velký zájem. Já nevím, snad bychom mohli nejprve dokončit rozpravu k první zprávě a pak odpoledne ve tři hodiny bychom mohli uvést tu druhou věc. Mně by to vyhovovalo, nevím, jak se vám to zamlouvá. Děkuji vám mnohokrát, pane Koferáty, protože to mě opravdu pomůže. Já jsem nevěděla, že tady budete i ve tři odpoledne. Pokud se sem můžete dostavit, pak přeložíme vaši zprávu na začátek odpoledního zasedání a nyní budeme pokračovat, diskutovat zprávu, kterou už jsme začali probírat a e, dám teď slovo kolegovi z Libe, který je zpravodajem. Já se velice omlouvám, že vznikl tento časový problém. Děkuji. E, pa, děkuji e, paní předsedkyně velice a já jsem si poslechl zprávu. Mohu říci, že jsme výborným způsobem spolupracovali. 20. dubna se uskutečnilo slyšení k této konkrétní záležitosti. Ale také jsme měli slyšení k sezónnímu zaměstnání, to přijde na, pořad odpoledne. Eh, tady, tady máme co dělat s tímto eh, návrhem směrnice a kromě legálních migračních toků ehm, musíme myslet i na to, že přicházejí i příslušníci z třetích zemí, kteří jsou vysoce kvalifikováni a kteří se často eh, kvalifikují ve specializovaných oblastech, které třeba nejsou moc k dispozici v Evropské unii. To je smysl této směrnice. A musíme si přesně uvědomit, co je tady třeba udělat, protože e, v některých důležitých oblastech potřebujeme zlepšení. Například definice v některých případech jsou velice obecné a vágní. Rke přiš, přišel s velice dobrým přístupem. Já bych chtěl poděkovat tomuto výboru, chtěl bych poděkovat předsedajícím. A myslím si, že opravdu musíme to patřičně všechno definovat, mít definice v pořádku. Nechceme omezovat rozsah působnosti ale musíme tady mít také nějaká objektivní měřítka, benchmarky a k tomu eh, směřují už předložené pozměňovací návrhy. Třeba 8 týká se sankcí. Ty musí být velice přísné, ale hlavně jasně definované pro zaměstnavatele, aby skutečně splňovali předpisy. A je tedy velice důležité také, že tady má být jedna žádost a jedno povolení a také otázky eh, spojování rodin a délka tří let. Eh, otázka je, jaká by byla být minimální délka práce těchto pracovníků, aby třeba mohli z Indie přijet do Řecka nebo do Itálie. My si myslíme šest měsíců, na rozdíl od komise, která to nastavila na rok. My si myslíme, že by to mělo být období nepřerušené práce po dobu 6 měsíců. Kontinuita je důležitá, pak eh, také spojování rodin je důležité, důležitá je článek 16, mobilita, ale musíme o tom ještě pouvažovat. Pak je tady otázka preferencí společenství myslím si, že musíme ten text to změní sjednotit a zjednodušit a ještě je tady hledat co ke zlepšení také jak jsme říkali na výboru LIPE, eh, lidé musí za stejnou práci dostat stejně zaplaceno. Jinak by to prostě nemělo smysl. Není možné, aby v jedné kanceláři, dejme tomu, pracovali dva lidé, kteří budou dělat úplně stejné věci, ale každý bude dostávat zaplaceno jinak. To je velice důležitá část. Myslíme si, že až se bude ve výboru hlasovat, mělo by se přihlédnout k pozitivním prvkům této směrnice, když se to dá dohromady i s tou směrnicí o e, sezónních pracovnících. ale e, nemělo by to být stejně složité jako v tom další e, e, složce. Na závěr chci říci, že tato fáze projednávání má zásadní význam. Vidíme, jak to vypadá ve středozemním moři s těmi velkými migračními toky, proto musíme okamžitě jednat, jinak dojde k ještě většímu spoždění s touto věcí do 10. července a pak, kdy se to bude schvalovat v parlamentu. Čili myslím si, že spolu s výborem pro zaměstnanost a se stínovými zpravodaji za přítomnosti komise musíme v této věci spolupracovat, protože nakonec Jedná se o významný lidský zdroj, co se týče těchto pracovníků, to určitě pomohou v naší komunitě a nám dá samozřejmě a dáváme přednost samozřejmě pracovníkům společenství. Děkuji. Já vám eh, děkuji. Ještě vám chci říct, že mám na seznamu řečníků čtyři zapsané, což znamená, že každý má jenom dvě minuty, tak abychom to mohli ukončit ve 12.30 a jít na oběd. Paní Šredr, děkuji. Já bych proto hned eh, přešla k tématu. Chci poděkovat paní zpravodajce za její návrh. Já jsem se přesně podívala na návrh eh, komise Myslím si, že tento text je velmi potřebný a to v té formě, jaké byl předložen. Myslím, že to ani eh, nelze zaměňovat s jinými formami přestěhovalectví, protože to všechno je spojeno se s různými sociálními právy, penzijními právy a já si myslím, že bychom to rozhodně neměli směšovat s něčím jiným. Eh, dále si eh, myslím, že Eh, nemá cenu eh, něco odmítat, je potřeba zapojit do toho sociální partnery, ale eh, nemůžeme se tomu nějak vyhnout nebo to zablokovat. Jinak si myslím, že ten text je velmi nekvalitní, není vůbec strukturovaný, je odbitý, je potřeba, aby se eh, vyjasnili, eh, vyjasnila celá řada věcí. Přece víme, o čem tady hovoříme, o tom není žádný pochyb. A už o tom hovořila i paní eh, zpravodajka, že je tady překopírovaná pasáž ze směrnice o vysílání pracovníků a to přece s tím nemá nic společného. Tady hovoříme už o zaměstnancích evropských společností a vůbec tady Eh, nejde o to, že by ti lidé neměli dostávat stejnou mzdu eh, jako předtím, nejde tady o minimální mzdu, to je naprostý nesmysl z logiky věci, eh, to přece sem vůbec nepatří. A proto budeme požadovat změny na všech těchto místech, změny co vysílání pracovníků. S tím nemá naprosto společného, přestože v některých jazycích to možná zní podobně. A dále jsem chtěla říci, že Eh, sociální zabezpečení to je věc, ke které ještě předložíme pozměňovací návrhy, to je kritická věc, protože jde o to, jak zajistit, aby se nám nerozpadly systémy sociálního zabezpečení a na závěr chci říci, že bychom měli velmi důrazně vyzvat komisi eh, k tomu, aby konečně se postarala o překlady, protože jediné texty, se kterými musíme všichni tady pracovat, je angličtina na překlady které jsou eh, bez tak, eh, tak příšerné, že s nimi ani nedá mm, eh, vůbec pracovat. Liší se tam i například i faktické údaje, někde jsou tři roky, někde pět let a to vůbec nechápu, jak to má dojít. Jinak obsahově jsou ty překlady tak špatné, že bych naprosto chápala, kdyby nám to odbory házely pod nohy. V angličtině například eh, ten, je to obsahově naprosto odlišné a proto si myslím, že by komise měla eh, odvádět pořádnou práci, jinak je to úplně k ničemu. Eh, v podstatě můžeme pracovat jenom na základě angličtiny, protože Němčina je úplně nesmyslná. Děkuji. A teď paní Mysle. Eh, problém překlady je samozřejmě velmi vážný a komplikuje nám práci. A eh, naprosto souhlasím s tím, co říkala kolegyně před okamžikem. Paní Kasle? Esaja. Paní zpravodajka odvedla dobrou práci, navrhuje tady radikální řešení, chce eh, odstranit všechny odkazy na směrnici o vysílání pracovníků, jak říkala, ale já si myslím, že na tom musíme spolupracovat s výborem Libe, musíme to eh, seriózně rozmyslet. Také eh, souhlasím s tím, že je potřeba dočasné zaměstnance ponechat mimo eh, rozsah této směrnice. Ustanovení článku 3 by mělo být souladu s eh, dohodou GATS, tak aby bylo možné identifikovat kategorie, ve kterých je možné převádění těchto zaměstnanců. Jak už tady bylo řečeno, eh, nezvyklá znalost, tedy ten pojem, který je tady používán, pro definici eh, nějakého specialisty není právní pojem a podle mě by to mohlo vést ke sporným výkladům. U těch definic eh, paní zpravodajka odkazuje na eh, směrnici o modrých kartách povoleních tedy eh, pracovních. A já si myslím, že to není správné, protože to jsou eh, věci, které se, nebo rozdílné věci. A na závěr, vzhledem k tomu, že nemáme moc času, je tady u článku 14 ustanovení o stejném zacházení. Víme, že naše systémy sociální zabezpečení se zakládají na místě bydleště, takže e, i ty by se dále měly odvíjet od e, národních systémů a to je evidentní, protože Evropská unie nemá kompetence v této oblasti a mě překvapuje, že paní zpravodajka k tomu nic neříká. Ale my jsme o tom diskutovali, jsme hovořili o tom jednotném provolení, e, pracovní povolení které je shodné s povolením k pobytu. A proto si myslím, že by eh, se tady o tom paní Šarodeka měla také zmínit. A dále je potřeba si uvědomit, že všechny členské státy mohou uplatňovat příznivější podmínky pro ICD, Eh, v, tedy pro zaměstnance v oblasti informačních a komunikačních technologií. Děkuji. Eh, byl, eh, bych velmi rád, kdybyste držovali ten řečnický limit, který jsem vám stanovila. Další řečník. Ano, i já chci jenom velmi stručně. Já si myslím, že ta zpráva je velmi dobrá. Je dobře, aby komise s tím začala něco dělat. Je také potřeba zachovat eh, tarifní autonomii zaměstnanců a zaměstnavatelů. To je předpoklad, který já hodnotím eh, pozitivně. To je naprosto rozhodující věc. A když vidím, jak eh, zpravodaj z výboru Libe horuje pro sankce, tak tam bych se na to dával trochu pozor, je potřeba, abychom nezasahovala, nezasahovali nějak do eh, rozhodovací pravomoci. Jinak, eh, jak už říkali ostatní, ten překlad je eh, velmi špatný, vy jste eh, to dobře paní Schroeder popsala. Tak eh, je tady ještě pojem koncern, který eh, není nějak vysvětlen, takže zase by to vedlo k eh, různým Eh, výkladům. Stejně tak je potřeba definovat velmi konkrétně, co to jsou vysokokvalifikované pracovní síly, jinak vytváříme eh, legislativu, která bude obsahovat eh, celou řadu nejistot a k ničemu nepovede. A o to nám asi jde všem, abychom zjednali právní jistotu jak pro ty zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Děkuji vám. Děkuji také, jste byl velmi stručný, pane Kesslere. A teď pan Fischer. Paní Hirš, tedy. Děkuji. Já to mohu říct velmi stručně, vzhledem tomu, že už eh, máme končit. Eh, myslím, že tady máme konsenzus. Eh, já vítám, že konečně tento návrh byl předložen. Myslím, že když se bavíme s zaměstnavateli, tak Eh, je nám evidentní, že je tady celá řada společností, které mají pobočky nejenom tady, ale i ve třetích zemích a že ty společnosti by přivítaly, kdyby eh, jejich eh, zacházení se zaměstnanci bylo flexibilnější a kdyby nebylo tak byrokraticky náročné. Takže si nemyslím, že bychom měli být až příliš opatrní. Neměli bychom mi domyslet na to, co všechno se může pokazit. To už u té směrnice o modrých kartách vedlo k tomu, že vznikl nástroj, který je Eh, nepoužitelný a který rozhodně nevedl k rozšíření tohoto nástroje. A proto si myslím, že bychom eh, měli zejména dbát na praktičnost, aby se to dobře uplatňovalo proxy. Ještě jednou chci podpořit kolegy v tom, že potřeba tady mít jasné eh, definice a dále je potřeba se podívat také na tu otázku slučování rodin, do jaké míry je praktické, aby partner nebo partnerka toho pracovníka dostali pracovní povolení. Víme, že eh, zase nechceme diskriminovat eh, ženy, většinou to asi jsou ženy, které se přijíždějí se svými partnery a myslím, že by bylo dobře pro všechny, aby eh, i ty potom získali pracovní povolení. Měli bychom tedy dbát na ty pragmatické aspekty a uvědomit si, že žijeme v globalizovaném světě, že nám jde také o konkurenceschopnost eh, eh, evropských podniků, aby nebyly znevýhodněny a neměli bychom se pořád bát toho, že tady dochází k nějaké skryté migraci. Děkuji. Myslím, že Paní Pravlika už se k tomu nechce vyjadřovat, takže eh, to je výborné. Možná, že bychom měli potom dát slovo komisi, až budeme mít pozměňovací návrhy. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů 22. června. To je prozatím všechno. Děkuji eh, tlumočníkům, že to s námi vydrželi a tím jsme ukončili naši diskusi o tomto bodu. Děkuji vám všem za účast a budeme pokračovat v našem zasedání ve tři hodiny odpoledne a budeme probírat stanovisko pana Koferatio.